podle programu a teď můžeme přejít ke zprávě o provádění uplatňování a prosazování směrnice 29 o nekolik obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a také směrnice 114 o klamavé a srovnávací reklamě. S autorkou této zprávy je Barbara Weiler má čtyři minuty k dispozici. Herr Vorsitzender, Frau Pane předsedo, paní komisařko, kolegyně a kolegové, předtím, než přistoupím ke své zprávě, eh, chtěla bych říci, že se donívám, že naším rozhodnutím eh, k diskuzi o iniciativ, zprávách z iniciativy jsme se nerozhodli správně. Když se podíváme, jak probíhají ty debaty bez kontrovers, bez konfliktu. tak mám pocit, že to ani není parlamentní debata. Doufám, že po no, volbách se to změní. Přesto bych chtěla poděkovat těm kolegyním a kolegům, kteří nejsou mezi námi. V souvislosti s vypracováním té zprávy jsme velmi dobře spolupracovali a chtěla bych dále poděkovat také komisi a sekretariátu výboru. Naspírali jsme mnoho nových společných eh, poznatků. Výbor pro vnitřní trh debatu o provádění zasadil na poměrně rané místo v programu, protože eh, v členských státech toto probíhalo eh, uprostřed nebo ke konci roku 2007, to znamená, že nebylo od té doby, nebo neuplynulo příliš dlouho, dlouhá doba pro tuto směrnici, kde je potřeba provádět harmonizaci. Ovšem ne všechny členské státy to stihly, to jistě souvisí také s komplikovanými postupy. A je zajímavé, že tři členské státy, kterým se nepodařilo toto zvládnout eh, patří k těm zakladatelským státům, takže tam nemůžeme předpokládat, že by měli nedostatečné znalosti o evropském eh, právu. Takže tři to zatím ještě neprovedli eh, a potom jsou tam čtyři, kteří, kteří to neprovádí ještě dostatečně a potom jsou tam ještě další členské státy a možná, že dojde k určitým eh, sporům před Evropským soudním dvorem. Takže to je opravdu nedostatečné transponování. To jsme tedy konstatovali, ale dále jsme také konstatovali, že dvě země byly velice kreativní, je to Spojené království a Rakousko, takže takové příklady zde máme také. Výhody jednotného trhu, ty by měly být také v zájmu členských států. Cílem těchto směrnic by mělo být eh, vyjasnit práva spotřebitelů a usnadnit přeshraniční obchod, zavést spolehlivá a jasná pravidla a samozřejmě posílit také právní jistotu. Velmi důležitá pro nás byla také ochrana občanů a spotřebitelů před podvodnými praktikami. A to platí nejen pro spotřebitele, ale také pro malé podniky a provozovatele živností. Cílem by mělo být, aby tyto dvě směrnice ve střednědobém horizontu byly spojeny, protože mnoho provozovatelů eh, drobných provozovatelů živností mají stejné problémy na vnitřním trhu jako spotřebitelé. Mnohé z těchto příkladů jsou nám známy, například obtěžující reklama, zavádějící eh, nebo agresivní praktiky. My všichni eh, to vše víme a známe Eh, ty příklady v Evropě, které jsou zde velmi zavržení hodné, různé příklady s loteriemi a tak dále. A chtěla bych poděkovat za to, že komise zavedla ten systém SWEEP u leteckých společností a také pokud jde o eh, reklamu v oblasti mobilních eh, služeb, Děkujeme, že to bude i nadále pokračovat, doufám, že to bude pokračovat a také to, že černé seznamy nebudou nějak seštíhlovány a ty opatření, která budou přijímána, budou opravdu odstrašující. To je pro nás velmi důležité. Závěrem bych chtěla říci, že úspěšné provádění předpokládá spolupráci mezi členskými státy, mezi národními i evropskými poslanci a ve smyslu Lisabonské smlouvy, která se byla zmíněna, bych se chtěla eh, přiklonit k tomu, apelovat na to, aby národní poslanci více kontrolovali své národní vlády. Myslím si, že tyto eh, dva předpisy jsou dobrým začátkem pro toto. Děkuji. Paní komisařka. Především bych velice ráda poděkovala zpravodajce paní Bajler za její zprávu. Obsah této zprávy samozřejmě bude velice pečlivě zvážen na straně komise. Zároveň bych velice ráda poděkovala zpravodajce za její připomínky s ohledem na celý tento postup. Evropská komise plně souhlasí s tím, že je velice důležité, aby členské státy adekvátním způsobem transponovaly eh, obsah této směrnice, která se dotýká nekalých obchodních praktik a, a tak, aby národní orgány rovněž zajistily jednotnou implementaci této směrnice v celé Evropské unii. Pokud jde o transpozici této směrnice, dva členské státy jsou ještě neustále pozadu, to znamená konkrétně je to Španělsko a Lucembursko. My už jsme se obrátili v červnu loňského roku na Evropský soudní dvůr. Rovněž jsme koordinovali spolupráci v oblasti transpozice této směrnice, tak abychom zabránili nesprávnému transponování. I přesto došlo k některým problémům v omezeném počtu zemí, především proto, že nebyli ochotni plně tuto harmonizaci splnit. Komise nebude váhat a zahájí postupy pro neplnění. Ve zprávě se rovněž zmiňujete o potřebě ochrany nejenom spotřebitelů, ale rovněž i malých a středně velkých podniků proti nekalým obchodním praktikám. V těchto bodech Evropská komise připomíná Evropskému parlamentu to, že harmonizace této směrnice, pokud jde o nekalé obchodní praktiky, to samo o sobě už představovalice velice ambiciózní návrh který by nebyl, nebyl Eh, kvalitní, pokud bychom se byli zaměřili pouze na nekalé praktiky mezi podniky. Na základě konzultací, které vedly k tomuto návrhu a na základě jednání na straně rady, jsme dospěli k závěru, že je zde malá podpora pro rozšíření obsahu, rozsahu této směrnice, tak abychom pokryli i tyto nekalé obchodní praktiky eh, mezi podniky. Pokud jde o agresivní praktiky, které byly regulovány poprvé na úrovni Evropské unie prostřednictvím směrnice UCP, jsme dospěli k názoru, že tyto praktiky většinou probíhají pouze v tom vztahu mezi podniky a spotřebiteli. Pokud jde o nekalé praktiky mezi podniky, tak ty jsou pokryty už mm, ve směrnici, která pokrývá klamavou a srovnávací reklamu. Tyto praktiky musí být regulovány pouze díky této konkrétní směrnici. Pokud je o vymáhání legislativy ochrany spotřebitele, Evropská komise bude neustále koordinovat tyto aktivity prostřednictvím spolupráce, sítě pro spolupráci pro ochranu spotřebitele. V tomto kontextu Evropská komise ví, že Evropský parlament podporuje nástroj SWEEPS. Evropská komise by chtěla nadále rozvíjet tyto kontrolní mechanismy a plánujeme další tyto kontrolní mechanismy SWIFT v tomto roku. Na základě žádosti Evropského parlamentu Evropská komise by ráda oznámila to, že budeme mít druhou verzi srovnávací tabulky spotřebitelské na základě stávajících kontrolních procesů. No a na závěr Samozřejmě, že požadujeme, potřebujeme informační kampaň, která by poukázala na, nebo která by obozná, která by umožnila našim obyvatelům eh, dobře se informovat zároveň i na základě našich internetových stránek. Máme zde různé vzdělávací materiály pro naše spotřebitele a i černou listinu. Na závěr bych ráda sdělila to, že Evropská komise bude pokračovat v této úzké spolupráci s členskými státy, tak abychom zajistili adekvátní a účinné vymáhání směrnice v oblasti nekalých obchodních praktik, jakož i směrnice v oblasti klamavé a srovnávací reklamy. Databáze, která obsahuje národní opatření v oblasti transpozice a zároveň judikaturu. Tato databáze bude vytvořena v letošním roce a budeme ji využívat jakožto užitečný nástroj v této oblasti. Děkuji. Thank you. Děkuji. Zítra se bude hlasovat o této zprávě. metodice již hovořila paní Weiler. To je nicméně rozhodnutí konference předsedů. A je potřeba to dohodnout eh, se předsedy politických skupin. A teď přistupme ke zprávě Pedra v Gerejry o společné rybářské politice a ekosystémovém přístupu k řízení rybolovu. Čtyři minuty má pan Gerejro. Děkuji, pane předsedo. Příslušné sdělení je velmi